Eh, trošku jste hlasití tady, spolupracovníci. Návrh pořadu jednání může být schválen a nejsou-li žádné námitky. Sdělení předsedkyně. Máte, při, máte tu šanci, že nejsou žádná, to štěstí. Takže pojďme dál. Začneme hlasování. Nejdřív si zkusíme, zda máme správný počet kolegů na hlasování, takže zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Ukončuji hlasování. Madam Lukašenská, vy nemáte hlasovací kartičku sebou, ano, poznamenáme si to, takže budete hlasovat s dviháním ruky. Máme tady dva socialisty navíc. No, je mi vás trochu líto, pardon, jeden navíc, ale jeden z vás nebude hlasovat, tak si vyberete, vyberte mezi sebou. Takže v pořádku, můžeme se do toho pustit. Začneme hlasováním o návrhu upravující společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve společenství 8 lomeno 08880. Je to zpráva paní Tapardel. Přeji vám krásné dobré ráno a budeme hlasovat o udělení mandátu pro zahájení interinstitucionálních jednání. Zahajuji hlasování. Elektronicky ano, zahajuji hlasování. mám Madame Lukašenská. Paní Lukašenská je pro. Ukončuji hlasování. 35 hlasovalo, ano, máte svou kartičku, takže 35 pro, jeden proti, takže srdečně blahopřeji paní Tapadel. Hlasování o rozhodnutí udělení mandátu je schváleno, můžeme pokračovat dál. Allez, nous continuons. Pokračujeme tedy zprávou paní Kristýn Ravodalon týkající se výběru poplatku za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Zahajujeme tedy. Jste připraveni? Takže pustíme se do toho. Kompromis jedna pro. Kiko. Proti. Zdržel se. Přijato. 206 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 206 zamítnuta. 207 pro. Proti zdržel se, 207 zamítnuto, 208 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 výboru NV pro, proti, zdržel se. To není jasné, takže kontrola zahajuje hlasování. Je ferme le vote. Ukončuji hlasování. C'est rejeté. Zamítnuto. A nyní máme tři pozměňovací návrhy 266, 363 a 198. Budeme hlasovat v bloku. Kdo je pro? Kýko. Proti zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2, pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet šest, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se tak to uh, zkontrolujeme. Myslím, že to je schváleno. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Dvě pozměňovací návrhy, která jsou shodná, a to je 21-26. Kdo je pro? Qui est contre? Qui Proti zdržel se? Zamítnuto. Dva pozměňovací návrhy, ten 27, výbor Envy, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 226 pro. Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně. 226 odpadá, protože jsme přijali pozměňovací návrh 27, promiňte. Dva pozměňovací návrhy shodné, 227 a 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tak to ověříme, ale myslím si, že to bylo zamítnuto, čili zahuji hlasování. Ukončuji hlasování. Ale bylo to přijato o jeden hlas. 262 pro, Proti? Zdržel se? Přijato. 28, pardon, pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 265 pro? Proti? Zdržel se? Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Ano, bylo to zamítnuto. Kompromis 3 pro. Proti. Zdržel se. 3 přijato. Chcete ověřit? Dobře, ověřujeme kompromis 3. Ukončuje hlasování. 19, 19. Takže je to 19 ku 19, takže zamítnuto. A teď jdeme k pozměňovacím návrhům všem. V bloku 17 a 29 pro, proti, zdržel se, to není jasné. Takže ověřujeme eh, tyto dva pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 19 ku 19 je zamítnuto. Eh, dvě, dva zhodné pozměňovací návrhy eh, a to jsou 268 a 271. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To není jasné, takže eh, zahoj hlasování. <laughs> Je ferme le vote. Ukončuji hlasování. 19 ku 19. Zamítnuto. 269. Pro. Proti. Zdržel se. To není jasné, takže opět ověřování elektronicky. Končuji hlasování. Zamítnuto. 270 pro. Pane Will von de Kampe, eh, přestaňte rušit pana Barta. No já to vidím, že to děláte už určitou dobu. Pozměňovací návrh 270 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Te 272 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 273 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 275 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4a. Pro. Proti. Držel se. Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdrže? Myslím si, že to bylo přijato, ale přece jenom to ověříme. Zahajuji hlasování ke kompromisu 5. Ukončuji hlasování. Zamítno to. De toute manière, quel que soit votre vote, c'est 20. Takže je to 20 proti 18 pro. Vy jste proti? Takže zamítnuto. Pětka je zamítnuto. Takže jdeme podle jednotlivých pozměňovacích návrhů. Takže začneme. 302 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 305 pro, proti, zdržel se, to není jasné, opět. 305 zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 304. No, počkejte, praví paní předsedkyně. 304, 33 a 36 odpadají. Jdeme rovnou k 306. Kdo je pro? Proti. To není jasné. Takže opět zahajuji hlasování ke 306. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 34. Pro. Proti. Zdržel se. To není jasné. Zahajuji hlasování k 34. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Jedna pro. Proti? Zdržel se? Není to jasné. Opět zahaju hlasování. Je ferme le... Ukončuji hlasování. Pozměňovací návrh jedna přijat. 303. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 5a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět to není jasné. Vůbec to není jasné. Jak to, že je to jasné, pane Vimdekampe? Takže opět elektronické ověření. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu, no, tedy ke kompromisu 5a. Ukončuji hlasování. No, takže to bylo schváleno širokou většinou. Buď jste trošku unaveni a už nechce zdvihat, nechcete zdvihat ruce. A už jste unavený? Takže přijato. Tím pádem pokračuje s komprom, pokračujeme s kompromisem 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 7a pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Třicet devět pro, proti, kdo se zdržel, to není jasné, takže 39 ověřujeme. Ukončuji hlasování. Přijato. Teď v bloku 1935, 60, 70, 60, pardon, 76. Kdo je pro? Kdo je proti? <clears throat> Kdo se zdržel? Takže to nebylo přijato. Chcete to ověřit? Takže ověřujeme zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. 20 ku 20. Takže zamítnuto. 317. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je zamítnuto, ale radši to chcete zkontrolovat, dobrá. Já vím, že to bylo zamítnuto, ale Dominik mi říká, aby se to ověřilo. Já jsem pro demokracii, takže dělám, co chcete. Takže ke 317. Ukončuji hlasování. 20 ku 20. Takřka jsme to řekli dopředu, že? Zamítnuto pokračujeme. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo zase řekl, že to není jasné? Pane Kalare, vy jste řekl, že to není jasné. Dobrá. Zahajuji hlasování. Kompromis 8. Ukončuji hlasování. 22 k 17 přijato. Pokračujeme Pozměňovací návrh 342. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 152. Kdo je pro? Kdo je proti? To není jasné. Takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. 9. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 362 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 10a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže pozměňovací návrh 407. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 413, pardon, pro, proti, zdržel se. To není jasné, takže zahajujeme hlasování ke 413. Ukončuji hlasování. Přijato. 53 pro, proti, držel se, myslím si, že to bylo schváleno, a radši to ověříme. 53, zahoj hlasování, ukončuji hlasování, přijato. 414 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 11 byl přijat. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 444 pro. 444 paní Ayalo Sender. Jsme hned po kompromisu 12, je to pozměňovací návrh. Už jste to našla? Výborně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se přijato. Dobře, ověřujeme. Zahoji hlasování. 58. Ukončuji hlasování. Přijato. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14, kdo je při, eh, pro, kdo je proti, držel se přijato. Pozměňovací návrh 4068 pro, proti, držel se zamítnuto. 466 pro, proti, zdržel se Domnívám se, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Takže pojďme 466, eh, zahoji hlasování. Končuji hlasování. Zamítnuto. A teď se dostáváme k přílohám. 470 pro, proti, zdržel se, přijato. Hned jdeme k pozměňovací návrhu 480 pro, proti, zdržel se, to není jasné. Takže ověřujeme 480, ukončuji hlasování. Přijato. 63 pro, proti, zdržel se, Přijato. Chcete to ověřit? Dobře, 63. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Důvěřujte mi. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdržel se, přijato. 80 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pane Vim vám dekamper. Dobře, zahoj hlasování. 80. Ověřujeme. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Vy mi nedůvěřujete, pane Vime. Já oui, mais pas en public. <laughs> Dobře, ale ne veřejně, dělejte to diskrétně. Pozměňovací návrh 81 pro, proti, zdržel se, přijato. Jedna pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, zdržel se, myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to, 82 elektronicky. Ukončuji hlasování. 20 ku 20, takže zamítnuto. 2. Výbor NV pro. Proti.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 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže pozměňovací návrh 2 a 3 bloku pro, proti, zdržel se, přijato. Teď rovnou jdeme k pozměňovacímu návrhu NV 7. Pardon, 10, omlouvá se paní předsedkyně NV 10 pro. Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, Přijato. Dvě pozměňov, dva pozměňovací návrhy paní Ayala Sender 103, 107 pro, proti, zdržel se, přijato. 104 pro, proti, zdržel se, přijato. Omlouvám se, praví paní předsedkyně. Tady jsem nevěděla dobře hlasování, takže 104, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Envy pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. A teď pokračujeme s kompromisem 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže 112 pro, proti, zdržel se, přijato. 113 pro, proti, zdržel se, to není jasné, takže hlasujeme elektronicky 113 pro, ukončuje hlasování, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se, přijato, 116 pro, proti, Zdržel se? Nevím, takže 116 elektronicky. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 2020. A osmička pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme to, takže elektronicky zahajuji hlasování osmičku. Ukončuji hlasování. Přijato. 114 pro. Ne, to odpadá, promiňte, paní Tarpadel, nebudeme hlasovat o vašem pozměňovacím návrhu. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návod 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Vy jste o to žádal, pane Vime, dobře. Takže 10. Ukončuji hlasování. Pane Wim van de Kampe, schváleno, přijato. 14 a 16 odpadají. 14 odpadá, opravuje se paní předsedkyně. A teď hlasujeme o 16. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 136 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 kompromis, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 148 pro, proti, držel se. Domnívám se, že to bylo přijato, ano, přijato. 163 pro, proti, držel se. Zamítnuto. 164 ne, to odpadá. Takže 12 pro, proti. Takže prosím, zachovávejte pozornost. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 165 pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 zdržel se. Promiňte, mohli byste prosím pěkně hovořit více potichu, protože právě hlasujeme. 173 pro, proti, zdržel se, přijato. Dobře, kontrola elektronicky. 173. Ukončuje hlasování. 20 ku 20. Naštěstí, že jste tady, pane Kot, takže je třeba to, bylo třeba to věřit. Zamítnuto. 174 pro. Proti. Držel se. Přijato. Kompromis 22 pro. Proti. Držel se. Přijato. 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 185 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvě schodné návrhy, dva schodné návrhy, 186 a 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis 23 pro, 23 pro, proti, zdržel se, přijato, 195 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 196 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 197 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Závěrečné hlasování o zprávě elektronicky zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Plus 35, minus 2, 3 se zdrželi srdečně. Blahopřeji paní zpravodajko, vaše zpráva byla přijata. Madame Revaudalon, na parole est Paní Revaudalon, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás ráda podpořila, abyste mohla na několik minut přerušit naše zasedání, neboť eh, musím nutně něco vyřídit se svými stínovými zpravodaj. Takže prosím, aby zpravodajka a stínový zpravodajové opustili sál, aby si mohli promluvit mezi sebou a my si uděláme pětiminutovou přestávku. Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Hájme opět naši schůzi. Pane Bimbande Kampe, už jsem vás upozorňovala. Paní Relvo, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme se poradili s stínovými zpravodaji a proto bych vám ráda navrhla, abychom hlasovali o mandátu pro trialog, prosím. Já jakožto předsedkyně akceptuji tuto žádost a proto budeme hlasovat o mandátu pro trialog. Zahajuji tedy hlasování. Za hlasování je zahájeno. potřebujeme minimálně 25. Končím hlasování. Máte více než 38, kteří vás podpořili. Mandát je tedy přijat a můžeme i hned zahájit vyjednávání v trialogu. Blahopřeji paní Revo Dalon. Můžete jí zatleskat. A budeme pokračovat. A budeme hlasovat o zprávě paní Klun. o výběru poplatku za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o některá ustanovení o zdanění vozidel. Já vás zdravím, paní Klun. Jste připravená? Můžeme začít? Výborně. O desítce nebudeme hlasovat, ta odpadá. A jsme u návrhu komise Ekon 2, je to ústní návrh. Jsou někteří poslanci proti tomuto ústnímu návrhu? Ne. Proto tedy budeme hlasovat o tomto ústním návrhu pro, proti, zdrželi se, byl přijat. A jdeme k návrhu unblock čtyřku, pětku, třicet dva a e, čtyři, šest, třicet čtyři, pětka ekonu, sedmička, třicet šestka, šestka, osm, třicet osm, sedm, devět, čtyřicet jedna, osm a tři, říká paní předsedkyně. E, nejste to vy, kdo rozhodují o tom, zda je to správně. Já si to tady sama Ověřuji, tedy hlasujeme unblock, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, bylo to přijato. Druhý blok, návrh 33, 35. To odpadá, protože jsme odhlasovali první blok a jdeme přímo k jedenáctce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Třináctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Patnáctka pro? Proti? Zdrželi se?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 O 22 se nehlasuje, 27 pro, proti, zdrželi se, zamknuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, Zdrželi se? Přijat. A přecházíme k třicítce. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Tímto budeme hlasovat o závěrečné zprávě paní Klun. Zahajuji hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. 32 pro, proti 4 a dva členové se zdrželi. Blahopřeji paní Klun. Vaše zpráva byla přijatá širokou většinou. Budeme pokračovat. A jsme u zprávy pana pa Saliniho interoperabilita elektrických systémů pro výběr mítného a usnadnění přeshraniční výměny informací o nezaplacení mítného v Unii. To přepracované znění. Pane Salíny, my můžeme začít? Dobrá, ano. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Libe 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přeji se, přejete si to ověřit, pane Rike? Libe 11? Dobrá, zahajuji hlasování. Ověřujeme Libe 11. Končím hlasování. 31 pro, Děkuji, pane Rike. Bylo to přijato. Návrh 60. 71, říká paní předsedkyně. Ne, omlouvá se paní předsedkyně. Už jsem po, příliš pokročila vpřed. 68, 69 a 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Vy mě nedůvěřujete, dnes mi nedůvěřujete. Takže budeme ověřovat eh, en bloc ty tři návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 proti, bylo to tedy zamítnuto. Jdeme dále. 71, kde je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, 73 pro. Vy nechcete podpořit váš návrh, pane Van de Kampe? Ani ten ne? Kdo je proti návrhu pana Van de Kampa? Většina, takže byl zamítnut. Sedmdesát pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvě, dva identické návrhy, 76 a 77. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se přímo ke kompromisu 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 100. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 13 pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato. Návrh 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se přímo ke kompromisu 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u návrhu 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 108 pro, proti, zdrželi se. Má pocit, že to bylo přijato, ale raději ověříme, tedy hlasujeme o 108. Končím hlasování. A je to přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A jsme u návrhu, už jsou to identické dva, 112 a 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto devatenáct pro, proti, vy jste unavení už asi. Ještě jednou. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 22. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 37. Ne, 37 odpadá, říká paní předsedkyně, takže jsme přímo u návrhu 120. Kde je pro? proti, drželi se, přijato. Desítka, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Kdo je pro 121? Proti? Zdrželi se? Pan Erik je viděla, co, jak se hlasoval 121 jsem vás neviděla, takže to ověříme. 121. její hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A jsme přímou návrhu 126 pro, proti. Já nevím. Ještě jednou. 126 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 127 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 4a. kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. A jsme přímo u návrhu 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Byl zamítnut. Nyní návrh 141 pro. Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže ověřujeme návrh 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A ten návrh byl přijat. A jsme přímo u Libe 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Libe 21. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Přejete si ověřit? Dobře. Ověřujeme Libe 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a návrh byl přijat. Sto čtyřicet tři pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 22 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže to ověříme. Zahajuji hlasování Libe 22. Končím hlasování. Zamítnuto. 145 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 146 pro. Proti. Zdrželi se. Není to jasné. 146 Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 147 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 148, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 149 pro proti, zdrželi se, přijato. Návrh 150 pro, proti, zdrželi se, přijato. 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 153 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. Liber 25, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme, zahoji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti. Měli jste tady pravdu, návrh byl přijat. Budeme pokračovat. Přímo kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Libe 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, budeme ověřovat. Zahajuji hlasování Libe 27. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 13 a 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A jsme přímo u Liber 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 165. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dva identické, 166 a 167 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Libe 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Libe 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. A není úvodní ustanovení Libe 1, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme tedy Libe 1. Končím hlasování. 21 pro, 21 proti, takže to bylo zamítnuto. Libe 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 15 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Libe 3 pro? proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Libe sedm. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis osm. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A jsme u návrhu 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 8, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Libe 9, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 56 odpadá, takže 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Libe 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k závěrečnému hlasování o pozměněném textu zprávy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, jeden hlas proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji panu Salinimu. A dostáváme se i hned k mandátu pro vyjednávání. Potřebujeme mít většinu 27 členů. Zahajuji hlasování k mandátu pro vyjednávání. Končím hlasování. A máte téměř absolutní většinu. Ano, máte jednomyslnost pro to, aby se zahájila vyjednávání. Takže, pane Saliny, nyní je to na vás. 41 členů vás podpořilo proto, abyste dostal mandát k zahájení vyjednávání v trialogu. Děkuji mnohokrát Dominikovi. A pokračujeme dál. Jsme u zprávy paní Monteiro. Zpráva paní Monteiro, která se týká užívání vozitel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Paní Monteiro, kde jste? Dobrý den, já vás zdravím. Takže můžeme začít. Kompromis 1a. Kdo je pro? Eh, začneme ještě jednou. Kompromis 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Není to jasné. Takže budeme hlasovat. Eh, zahajuji hlasování. Kompromis 1a. Končím hlasování. Přijato. Přecházíme i hned k kompromisu 2A. Kdo je pro? 2A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Je to stejná většina. Ale přejete si ověřit? Dobrá, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to stejná většina. 22 pro kompromis A. 2A byl přijat. Je sais pas, c'est la Madeleine, quoi. Allez, nous continuons. Pokračujeme. Ale pan Wim van den Kamp je dnes nějaké, eh, příliš se nesoustředí. Ano, je to... To, to není naše chyba zde. To je tam u vás. Kompromis 3a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Takže zahajuji hlasování o kompromisu 3A. Končím hlasování. Kompromis 3A byl přijat. A jsme u 74 pro, pro kdo je pro 74? Takže se dohodněte. Pete, ano, musíte se soustředit, vaše rodina. 74. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, není to jasné. 74 zahojí hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. A tento návrh byl od, uh, zamítnut. Pokračujeme. Kompromis 4a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A jsme u 72, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Zahajuji hlasování o návrhu 72. Končím hlasování. Byl zamítnut. Návrh 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní unblock. To jsou návrhy které jsou podtrženy, takže je to 37, 39, 61, 71, 73, 75, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, není to jasné, tedy ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Madame Anderson. Paní Monderson, eh, máte zapnutý mikrofon. Tedy ověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 79. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 80 pro, proti, Strželi se, zamítnuto. Dobrá, budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu 80. Končím hlasování. 25 proti. Mais vous êtes... No, vy jste dnes velice takový veselý. Eh, 14. kde je pro? Omlouvám se, říká přední předsedkyně, udělala jsem chybu. E, eh, 80 byla zamítnutá, ale 81. Kde je pro? Kde je proti? Drželi se. Není to jasné. Takže budeme hlasovat o 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Čtrnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Patnáct pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 28 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 30 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, eh, 32 odpadá, říká paní předsedkyně, takže 34, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Nyní přistoupíme k hlasování o celé zprávě. Paní Monteiro, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 hlasů pro, 15 hlasů pro ní. Paní Monteiro, vaše zpráva byla přijata. A nyní budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávání v trialogu. Přejete si k tomu něco říci, paní Mantejro? Máte slovo, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem pouze chtěla eh, požádat o přerušení na dvě minutky, pokud by to bylo možné, abych si mohla pohovořit s kolegy. Děkuji vám předem. Takže opět přerušuji naši schůzi, abyste se mohli eh, to mezi sebou projednat a přerušujeme tuto schůzi na pět minut. Pokud přejete diskutovat, tak prosím diskutujte mimo tento sál. Paní Monteiro, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se domnívám, že tedy můžeme hlasovat o mandátu. Děkuji mnohokrát za přerušení schůze. Předsedkyně, děkuji výborně. Takže budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávání. Týká se to zprávy paní Monteiro a tímto zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bohužel e, není možné zahájit vyjednávání. Chybí vám jeden hlas. Tímto jsme to uzavřeli. Pravidla jsou pravidla. Jakmile je hlasování zahájeno, všichni musí být na svém místě a mít svou kartu. E, Tímto jsme hlasování uzavřeli a mandát pro vyjednávání nebyl přijat. A prosím, abyste se vyhnuli potlesku a dalším projevům. Děkuji vám. Tímto končím naše hlasování. Děkuji vám, kolegové, a budeme pokračovat v naší práci. Ano, tak si dole, Let's La séance est suspendue pour 5 minutes. Na pět minut přerušuji jednání. Si vous voulez, la séance est suspendue pour 5 minutes. Opakuji, přerušujeme jednání na pět minut. Děkuji.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

Drazí kolegové, zahajujeme opět naši práci. Nebo začneme panem Wilmon de Campe. Pane Wilmon de Campe, Začneme diskutovat o návrhu směrnice upravující příslušnou směrnici týkající se podpory čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel a zprávo má náš, pardon, slovo má náš zpravodaj pan Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Well, uh, it was, uh... Bylo naprosto jasné, že směrnice 2934 eh, eh, musela být modifikována. A eh, já musím říci, že je skvělé, že komise přišla s tímto návrhem, protože podle ex post hodnocení, které proběhlo v roce 2015, bylo jasné, že existují závažné nedostatky. A cílem této modifikace bylo také posílit podíl čistých vozidel a nízkoemisních vozidel na trhu ve veřejném sektoru tedy, protože to by bylo ku prospěchu rozvoji infrastruktury a stimulaci trhu celkově. Při přípravě tohoto stanoviska jsem obdržel celkem 26 pozměňovacích návrhů. A pokud jde o jejich obsah, tak eh, mohu říci, že eh, bych chtěl rozšířit oblast působnosti, rozšířit kategorie vozidla, které jsou zahrnuty do návrhu komise. Zahrnuji také vozidla kategorie L a také vozidla taxislužby, pakliže jsou provozovány státní správou, eh, veřejnou službou a pak také doručovatelské služby, a to proto, že úzce vymezená oblast působnosti byla jednou z hlavních důvodů, proč směrnice byla aplikována e, pouze v omezené míře. Takže tento pozměňovací návrh by měl být pozitivní změnou. Dále pokud jde o výjimky, už v návrhu existovaly určité odůvodněné výjimky, ale já jsem to trochu rozšířil. protože zjevně existuje eh, typ eh, vozidel eh, nakoupených státní správou, které jsou designovány pro speciální účely, jako údržba elektřiny, údržba e, vodovodů a tak dále, nebo nouzová vozidla používaná při záplavách a tak dále. U těch je jasné, že není možné používat elektromobily v situaci, kdy je záplava například. To jsou tedy výjimky, které byly přidány. Potom v návrhu komise byly e, zjevné nesrovnalosti mezi návrhem směrnice o infrastruktuře alternativních paliv a TAFI e, A pokud jde e, tedy nesrovnalosti, pokud jde o definici e, vozidel s nulovou emisí a s, nízkou, s nízkými emisemi. Navrhuji definici, která by byla v souladu s tím, jak tyto kategorie vozidel vnímá DAFI. A dále místo národních prahových hodnot, které navrhuje komise, navrhuji jednotný minimální cíl pro celou Unii aby se zmenšila propast mezi novými a starými členskými státy, protože ty Prahy, které eh, byly stanoveny, se od sebe velice lišily. Minimální cíl pro lehká užitková vozidla podle, mých, podle mého návrhu by měl být 25 do roku 2025 a mělo by se to týkat všech nových nákupů, včetně vozidel s nízkými emisemi a s nulovou emisí. Zatímco cílové číslo do roku 2030 zůstává stejné. Je to také 25%, ale to už zahrnuje pouze vozidla s nulovou emisí, tedy bez nízkoemisních vozidel. Bylo také jasné, že návrh komise poměrně složitě eh, vypočítává eh, hodnoty jednotlivých vozidel, takže abychom se vyhnuli zmatkům, tak navrhuji, aby do roku 2025 byla všechna vozidla počítána jako jedno vozidlo, včetně vozidel s, nulovou, s nulovými emisemi a s nízkými emisemi. A toto počítání by se po roce 2025 vztahovalo pouze na vozidla s nulovými emisemi. No pokud jde o těžká užitková vozidla, tak komise měla dobrý nápad jasně rozlišit eh, autobusy a nákladní vozidla. Protože u nákladních vozidel vlastně neexistuje trh s, nulo, s nulovými emisemi na druhou stranu u autobusů je situace mnohem rozvinutější. Takže eh, tyto dvě kategorie vozidel je třeba jasně odlišovat. Pokud jde o nákladní vozidla, tak minimální cíl do roku 2025 by měl být pouhých 10 a to zahrnuje jak vozidla s nulovými emisemi, tak vozidla s nízkými emisemi a do roku 2030 by se cíl měl zvednout na 15 A u autobusů by cíl měl být nejméně 35 eh, do roku 2025 na veškeré nové nákupy a do roku 2030 by to mělo být 75 Zase jak eh, vozidla s nulovými emisemi, tak vozidla s nízkými emisemi. Ještě dvě poznámky k bodům odůvodnění. Eh, je jasné, že tato směrnice se stále ještě řídí principem eh, Taylor Mission, počítá eh, emise CO2 a oxidu dusíku, ale patrně je potřeba přejít na jiný přístup, well to wheel, a započítat i všechny ostatní prvky. To je zatím ale jenom v úvodním ustanovení. A e, je to jenom proto, aby komise tušila, jakým směrem bychom chtěli, aby se příští návrhy ubíraly. Dále komise a členské státy e, by měly posílit pobídky, nejenom finanční pobídky, ale i nefinanční to je další bod odůvodnění. Závěrem bych chtěl říci, že doufám, že prostřednictvím těchto pozměňovacích návrhů získáme technologicky neutrálnější návrh. Protože kromě elektromobilů eh, se dá dosáhnout nulových emisí i jinými způsoby pomocí jiných paliv, jako je vodík nebo statická paliva, eh, paliva bez fosilních příměsí, jako je, eh, bio, jako je biodiesel eh, a další. Těch možností je hodně. A veškerý výzkum je financován z evropských peněz, takže bych byl nerad, kdyby tyto peníze přišly na zmar. Velice rád si vyslechnu názory kolegů a samozřejmě také pozměňovací návrhy, které od nich budou následovat. Děkuji vám mnohokrát, pane Dalin. Okamžitě zahoji rozpravu. Nejprve paní Andersen, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji moc krát zpravodaji za jeho obšírné vysvětlení této zprávy. Vítáme návrh komise, e, myslíme si, že jde o velice důležité opatření, těšíme se na spolupráci se spravodajem a ostatními stínovými spravodají. E, pokud jde o veřejné zakázky, jakožto nástroj změny, to je velice důležitá problematika. Nepokrývá to samozřejmě celý soukromý sektor, ale po celém světě existují e, důkazy o tom, že to může mít velice dobrý efekt na rozvoj čistých vozidel i v jiných oblastech. Výrobci často říkají, že mají problémy také s tím, že často eh, nemohou včas vyvíjet potřebná vozidla, požadovaná vozidla. Takže pokud jde o zprávu komise a zprávu pana zpravodaje, souhlasím s tím, že rozsah působnosti směrnice by se měl rozšířit Eh, a měl by být tak široký, jak je to jen eh, přiměřené a rozumné. A pokud jde o rozšíření na taxíky a další kategorie, to je velice dobře. Eh, musíme si dávat ale pozor na výjimky nejsou tady tedy eh, výjimky, eh, rozšíření nejsou jen pozitivní, protože je potřeba si dávat pozor, zda nedochází k negativním následkům. Eh, souvisí to také například s emisemi na staveništích ve městech, to je zejména problém v mém městě, takže myslím si, že stavební vybavení by si zasloužilo samostatné pojednání. Pokud jde o ty definice, tak já mám pochopení pro cíl zjednodušování, ale obávám se, že alespoň takhle zpočátku nesouhlasíme eh, s tím, se souladěním s technologiemi alternativních paliv. Částečně proto, že si myslím, že by to mohlo příliš rychle zastarat. Ale souhlasíme s tím, že technologicky neutrální přístup je potřeba. A myslím si, že pokud jde o ty cíle, tak zase musíme být co nejambicioznější. A abychom mohli být ambiciozní, musíme zohledňovat národní specifika a vytvořit eh, diferencované cíle abychom pak mohli vytěžit maximum pokroku eh, z našich opatření. Kromě toho si myslím, že je potřeba posílit revizní doložky aby se revize příliš neodkládaly do budoucna. To je u komise problém tak jako tak, že se všechno spožňuje a jestliže parlament přijme silné stanovisko k revizím, tak to většinou pomůže. Takže tolik ode mě, já se těším na další diskuze a jsem si jistá, že dospějeme k velice dobré zprávě. Děkuji mnohokrát, pane Daltone, dobrý den, máte slovo. Good morning, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, dobré ráno. I my vítáme revizi směrnice o čistých vozidlech, je to velice důležitá legislativa, ale jak už říkal pan zpravodaj, je to také legislativa nedokonalá a vedla k tomu, že veřejné, veřejný sektor má velice málo čistých vozidel. A teď máme tedy příležitost naplnit původní cíl legislativy. Původní eh, legislativa ale eh, neobsahovala jasnou definici a cíle Ehm, nicméně návrh stanoviska pana Deliho eh, odstraňuje různé slabiny návrhu, eh, například tím, že chce rozšířit rozsah působnosti a definovat čistá vozidla podle směrnice DAFI. Eh, a já bych chtěl vyjádřit podporu své frakce tomuto stanovisku. Je ale zapotřebí dělat více, má-li tento návrh být efektivní a přiměřený. A musíme si dávat pozor o některých těch cílů. Za prvé, návrh musí zohledňovat stav eh, rozvoje trhu vozidel s nulovými emisemi, eh, kde je potřeba ještě eh, mnoha technologického rozvoje, potřeba tomu uspůsobit budoucí cíle nákupu. Eh, já dám příklad, který Lucy určitě zná velice dobře. Týká se to nových londýnských taxíků. Momentálně londýnští taxikáři smějí kupovat pouze elektromobily. Jsou to velice dobré taxíky, vyrábějí se v mém volebním obvodu, ale jsou nesmírně drahé. A mnozí londýnští taxikáři si je zkrátka nemůžou dovolit, takže mnozí z nich zkrátka budou dál jezdit ve starých autech, což je zcela jistě kontraproduktivní. A my se musíme postavit starat o to, abychom dali lidem pobídky Eh, k tomu, aby přešli na eh, modernější vozidlo. To se týká eh, nejen taxikářů, ale i autobusů hromadné dopravy, které mají podobné problémy ve městech. Za druhé, definice v balíčku čisté mobility by měly být konzistentní a řídit se směrnicí DAFy. A na závěr, princip technologické neutrality je zásadní. Elektrická vozidla budou hrát klíčovou roli v přechodu k čisté dopravě. Myslím si, že jsme všichni nadšení z potenciálu elektromobilů, ale pak jsou tu další paliva, jako biopaliva druhé generace, které bychom neměli přehlížet. A chtěl bych říci, že dýzlové motory i benzínové motory jsou čím dál čistější a budou i v budoucnu čím dál čistější, takže bychom je neměli úplně zavrhovat, eh, pokud nám jde o eh, čistou a energeticky účinnou dopravu. Jinak ale ještě jednou vyjadřuji podporu návrhu pana Deliho a těším se na další spolupráci na schůzích stínových zpravodajů. Myslím si, že kompromisní návrhy budou velice dobré. Děkuji vám mnohokrát. Pan Telička má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Já bych chtěl na úvod říct, že celkový přístup zpravodaje je pro mě poměrně uspokojivý, přestože protože, přestože je tam ještě pár eh, problémů v detailech. Já eh, souhlasím s eh, tím, že je potřeba zrevidovat směrnici z roku 2009 a přivítali bychom, kdyby komise zdůraznila eh, zejména to, kde jsou ta úzká místa, proč se nepodařilo směrnici naplnit. Já si myslím, že o tom máme trošku ponětí, ale další informace by byly vítané. Druhý klíčový aspekt, to je pro mě technologická neutralita. My často říkáme nulové emise a spojujeme to automaticky s elektromobily. Elektromobily ale nemají nulové emise. Momentálně nic takového neexistuje. A když si vezmeme, jak vypadá prostředí v Evropské unii a jak vypadá prostředí v komisi, tak se přílišně zdůrazňují elektri, elektrická vozidla. Eh, je to můj pocit, možná, že se pletu, ale myslím si, že se nadměrně zdůrazňují. Což znamená, že se soustředujeme primárně na ně. ale myslím si, že bychom se měli soustředit spíše na to, abychom přinesli co nejdříve výsledky na základě celkového spektra vozidel, která jsou na trhu. Ať už bude cíl u elektromobilů a e, u nulových emisí jakýkoliv, tak e, nebudeme brát v potaz průměrný věk vozidel, která jsou na trhu. Takže to je jeden z důvodů, proč si myslím, že technologická neutralita je, je potřeba. Eh, pan Deli hovořil o syntetických palivech a o vodíku. Eh, s tím také eh, bychom měli pracovat oproti tomu, co už máme dnes. To je pro mě naprosto zásadní a myslím si, že bychom se měli zabývat také metodikou, kterou komise používá. To bylo za druhé. Dále. Pokud jde o cíle pro jednotlivé země, tak já mám pochopení pro přístup zpravodaje, ale možná eh, tady by mi mohla pomoci komise Mně nevadí, že se tam bavíte, ale trochu mě to ruší, takže prosím vás, dejte mi trochu prostor. Myslím si, že kritéria, eh, která použila komise pro cíle pro jednotlivé země, tam samozřejmě dominuje HDP, ale je potřeba eh, vzít v úvahu různé struktury v členských státech. Je to klíčové kritérium nebo ne? Mě by eh, pomohlo, kdyby komise vysvětlila, jak to myslí, protože eh, zpravodaj použil argument eh, proto, abychom zrušili cíle pro jednotlivé země. Takže bylo by dobré, kdybyste to rozvedli podrobněji. Potom, ten návrh hovoří o pobítkách. A mě by zajímalo, zda by bylo možné vytvořit orientační seznam těch pobídek, abychom měli, představit, abychom měli představu, eh, co by to tak mohlo být. Byl by to nějaký, bylo by to příloha, která by byla doporučením, ale po legislativním procesu by už bylo jasné, že plus minus ty pobídky by vypadaly takto. Dále k těm kategoriím vozidel, o kterých mluvil pan Deli. Já souhlasím eh, v zásadě s tím přístupem, souhlasím s rozšířením rozsahu působnosti a pokud jde o ty výjimky, tam musíme být opatrní. Ten well-to-wheel approach to je v pořádku a ještě poslední poznámku. Tohle tady ale detailně nevyřešíme při této revizi, ale ať už bude jakýkoliv výsledek, tak úzkým místem bude infrastruktura. A my se musíme zaměřit jak na vozidla, tak na infrastrukturu, e, takže to bude e, dalším předmětem mého zájmu. E, uvidíme, do jakého detailu se budeme moci pustit a jinak, jak už říkali kolegové, jsem si jistý, že vypracujeme velice solidní dokument. Děkuji vám mnohokrát, pane Taričko. Já jsem se zapsala, protože kolega tady není a prosí, abychom ho, abych ho nahradila. Děkuji vám mnohokrát za vaši zprávu. Dnes se nacházíme eh, v civilizační změně týkající se automobilového průmyslu. Už není možné vyrábět taková vozidla jako v minulosti. To znamená, že tato zpráva se týká také vize do budoucnosti s jediným cílem, protože nemáme jiný výběr a sice eh, opustit fosilní energie. To je naprosto konkrétní cíl. A proto, když na tomto výboru jsme pochopili, že budeme muset opustit fosilní energie, je třeba anticipovat, ale bohužel já mám dojem, že občas se neanticipuje, protože pořád ještě jsem slyšela, že někteří říkají, že tady máme biodiesel místo biopaliva, biokarburantu. E, takže místo biokarburantu, ale v biodieslu není nic jiné než to jméno, to je bio je v názvu, ale proč? protože například, když si vezmete biodiesel, tak základem biodieslu je co? To je palmový olej. Palmový olej. V této otázce Evropský parlament poprvé se rozhodl zakázat palmový olej od roku 2021. Takže e, e, nemůžeme tady prostě mít dva různé přístupy. E, palmový olej je třikrát tak škodlivý pro klima a zničuje to, ničí to také půdu takže se domnívám, že v současné době se nelze navracet k tomu, co už jsme rozhodli. Za druhé, eh, ekonomická vozidla, všichni říkají, že je třeba soustředit se na elektrická vozidla. A v této zprávě už jsme projednovali zprávu o elektrických vozidlech, která nám ukázala, že to není vůbec ekologické, protože elektrická vozidla nemohou být jediným řešením pro opuštění, po, pro vyřešení všech problémů souvisejících se znečištěním a tak dále. To znamená, že dnes máme povinnost anticipovat nový energetický mix. Hovoří se o hydrogenních vozidlech, o, o plynu a tak dále. Toto jsou také ideje do budoucna. Tř- za třetí, třetí prvek, který se mi jeví velice významný, ekonomická vozidla do budoucnosti nebudou budou ta, která budou recyklovatelná od A do Z. Problém, který máme dnes, že eh, žádné odvětví oběhového hospodářství se ještě nevěnovalo tomuto problému recyklace vozidel. Za, prvé, za druhé, vozidla zítřka budou vozidla, která nebudou individuální, to budou sdílené jízdy, sdílená vozidla a proto je třeba také uvažovat o kolektivním využívání vozu. A za třetí máme 13 milionů zaměstnanců v Evropě a vozidla zítra, ať už budou elektrická nebo jiná, eh, bude třeba vzdělávat naše zaměstnance. Eh, protože co se týče energetické účinnosti, to nestačí, protože je třeba také uvědomit si rozvoj nových technologií a to souvisí se školením a svědomostmi, které dnes ještě zaměstnanci nemají pravděpodobně. A za třetí, a to je pro mě to úplně nejdůležitější, co se bude dělat se současnými vozidly, která nerespektují uh, normu Euro 6. To je skutečně nalehovost a je to vlastně bomba. Viděli jsme to v případě Dieselgate, protože dnes celá řada vozidel v Evropě, která se pohybují po silnici, jsou prostě odpadem. A ne, nepřekročují ty normy jednou, dvakrát, třikrát, ale prostě desetkrát nebo dvěstěkrát. A já osobně se domnívám, že tato zpráva, když se hovoří o ekonomizaci a energetické účinnosti, musíme najít řešení pro současná vozidla, abychom dosáhli toho, mm, aby prostě tato vozidla nejezdila nebo nebyla vyvážena do Afriky na nějaké hromady odpadu. Musíme to vyřešit my. A proto recyklace těchto vozidel je důležitá proto, aby současná vozidla mohla být zítra modifikována na elektrovozidla. Ovšem, proto je potřeba odvětví, které se tomu bude věnovat. Toliko tedy k vaší zprávě mé poznámky, vaše zpráva se mi zdá být nesmírně zajímavá, jistě pokročíme, ale myslím si, že prostě je třeba, abychom zahrnuli všechny otázky, které tam ještě nejsou. A teď paní Depre ve jménu Evropské komise, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla nejprve eh, přivítat práci Evropského parlamentu. Eh, my jsme byli v kontaktu i s dalšími výbory, takže víme, že parlament se tímto návrhem aktivně zabývá, což je dobré znamení. A také je dobře, že má jasný časový harmonogram své práce a prvního čtení. Budeme s vámi pracovat i nadále a budeme stavět na dosavadní kvalitní spolupráci. Pokud jde o stanovisko pana Deliho. Do značné míry souhlasíme s cíly, s rozšířením rozsahu působnosti oproti stávající podobě návrhu. Víme, že byste chtěli jít ještě dál, než je návrh komise. E, I kolegové z výboru Envy o tom diskutovali a také některé členské státy v pracovní skupině rady to navrhovali. Vidím, že je tu také podpora pro nalezení konkrétní definice čistého vozidla a také princip minimálních eh, cílů v nákupech z veřejného sektoru. Jsou tu drobné rozdíly mezi jednotlivými stínovými zpravodaji nebo mezi jednotlivými politickými frakcemi, ale je tu vidět, že na jedné straně jsou tu požadavky na rozšíření rozsahu působnosti oproti tomu, co jsme dali do našeho návrhu, zatímco na druhé straně jsou tu obavy z tohoto kroku. Tady bych chtěla zdůraznit, že ten návrh je technologicky neutrální. Snažíme se tedy o to, abychom používali veřejné zakázky k tomu, abychom podporovali udržitelnost. O tom tež se diskutuje i v Radě. O tom, zda bychom se měli odrazit od definice v in, eh, ve směrnici o infrastruktuře alternativních paliv, ale pokud bychom eh, to rozšířili podle směrnice DAFI bez nějakých dalších doplňkových opatření, tak by hrozilo, že ztratíme úroveň ambicí. V radě se tedy diskutuje také o tom, zda by se nedala nějak jasněji propagovat vozidla s nulovými emisemi. Tedy ne elektrická, ale vozidla s nulovými emisemi. a to bych chtěla zdůraznit, protože pan Deli říkal, že jsme investovali mnoho peněz do výzkumu udržitelnějších technologií. A e, věřte mi, že e, nedočkavě čekáme na možnost využití e, vodíků v segmentu lehkých užitkových vozidel. Dali jsme na to miliony euro takže je teď na čase, abychom se od výzkumu posunuli někam dál. Cíle pro členské státy. Tady bych zareagovala na to, co říkala paní Anderson. Sice musíme být ambiciozní, ale zároveň si musíme uvědomit, že mezi členskými státy jsou rozdíly. A tím odpovídám panu Teličkovi jak jsme přišli na to, jaký přístup zvolit pro který členský stát. My jsme začali u evropského průměru a potom jsme ho modulovali. A to podle HDP, to je pravda, ale také podle počtu obyvatel. Proč počtu obyvatel? Protože i to je důležitý faktor z hlediska emisí a kvality ovzduší v městech. co dál? Ještě musím zmínit, to jsou ty eh, výjimky. Eh, tady máme patrně trošku rozdílné přístupy. Eh, někteří říkají, nedělejme z toho biankošek, my o tom v radě také diskutujeme a to s cílem ne oslabit ambice, ale spíše s cílem vyjasnit ta ustanovení, aby bylo jasně sformulováno, co tím myslíme. Ještě jsem zapomněla odpovědět panu Teličkovi na něco. Ano. Proč ta směrnice nefungovala? Tak zaprvé Bylo by eh, chybou se domnívat, že se tím místní úrovně nezabývali, neusilovali o čistá vozidla ve veřejných zakázkách, ale směrnice nefungovala také proto, že neexistoval společný přístup a veřejné orgány nebyly schopny vysílat průmyslu správné signály. Nestanovili jsme pro průmysl žádné požadavky a proto všechno zůstalo víceméně při starém. To je hlavní problém, který jsem chtěla zúraznit. A teď ještě, eh, abych odpověděla paní eh, Deli, ohledně ekonomie, ekonomiky sdílení, tak to je širší problematika, než je tato směrnice. Tato směrnice se týká eh, využívání vozidel ve veřejném sektoru, eh, leasing, nákup, pronájem a tak dále. Zatímco vy jste se ptala spíše na to, jak se posunout od vlastnění vozidel směrem spíše ke sdílenému využívání dopravních prostředků, což eh, patří spíše do Europe on the Move. ale to ještě uvidíme. Tak a tím jsem, myslím, zareagovala na všechny komentáře, které tu zazněly. Děkuji vám. Děkuji za tyto podněty. Dříve než dám eh, slovo paní Deli, já bych se chtěla poprosit eh, omluvit panu Telečkovi, já jsem vás jsem poslouchala. Ale ta vaše otázka, která se týká kritérií, tady bych se obrátila na pana Rike. E, on by se k tomu mohl vyjádřit. Já, já jsem to neviděla ve zprávě a myslím si, že to velice důležité a velmi e, zajímavé. A že velice zajímavé, že to kritérium HDP je tím jediným použitým ukazatelem. Já se vám ještě jednou omlouvám, ale já jsem vás skutečně poslouchala. Pane Deli, máte slovo. Děkuji. S velkým zájmem jsem si poslechl vaše komentáře, které mi poskytly ujištění, že to nějak zvládneme. Abych byl upřímný, já si uvědomuju, že, jak říkala paní z komise správně, tato směrnice má velice omezený rozsah působnosti. Jde tady o veřejné zakázky e, státních orgánů a týká se to navíc jenom nových veřejných zakázek, které proběhnou až po vstupu v platnost této legislativy. Takže já to beru velmi realisticky a vím, že bude velice těžké dosáhnout nějakých zázraků jenom e, touto směrnicí. Můžeme mít samozřejmě, samozřejmě bujnou fantazii a přidat tam lecjaké nápady, ale možná by se to spíše hodilo někam jinam, do nějaké jiné směrnice, obecnější směrnice. A velice oceňuji také to, že někteří z vás jste jasně řekli, že se jim líbí eh, to sladění se směrnicí AFI. Nicméně mým původním záměrem bylo, aby až tam bude ten seznam eh, způsobilých paliv na různých místech, tak tam pak by bylo těžké to aktualizovat. Takže já souhlasím s Lucy, že zásadní je otázka aktualizace toho seznamu. Eh, pokud ten seznam bude rozptýlený do různých směrnic a pokud se to bude směrnice od směrnice lišit, tak to nebude příliš vhodné pro průmysl, protože ten se v těch seznamech ztratí, co je vlastně povoleno a co ne. A také by bylo těžké zároveň všechny tyto směrnice měnit a aktualizovat. To není příliš realistické. A proto jsem se rozhodl zvolit spíše seznam způsobilých paliv z DAFI. Jsem také rád, že jste všichni, nebo myslím, že všichni řekli, že zásadní je technologická neutralita. Možná, to, možná zelení ne, ale ostatní považují technologickou neutralitu za zásadní. Já vím, jak argumentuje komise, ale příliš mě nepřesvědčily vaše argumenty ohledně toho, zda je návrh technologicky neutrální. Proto jsem tam přidal pár drobných změn. Děkuji vám tedy všem moc krát a čekám na vaše pozměňovací návrhy. Merci beaucoup, monsieur Deli. Děkuji mnohokrát panu Delimu a připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrhy je na, plánována na 7. června ve 14 hodin. Pokud eh, nikdo nic dalšího nemá, milí kolegové, takže se uvidíme opět v pondělí 4. června v 16 hodin. Budeme hlasovat. Děkuji vám mnohokrát a tímto končím tuto schůzi.